La séance est reprise, mes chers collègues. Vážení kolegové, pokračujeme v našem zasedání. Spravodajové jsou tady, já je zdravím a chci připomenout, že začínáme hlasováním, tak jako tradičně. Chtěl bych se ujistit, že všichni máte hlasovací kartičku. Já svou nemám, ale protože mi má skupina zakázala hlasovat, tak to vůbec nevadí. Tak já navrhuji, prosím, Prosím o ticho. Začínáme a začínáme hlasovat. Je to důležité. Navrhuji, abychom vzali bod 11 na našem programu. To je zpráva, výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky v roce 2009. Máme tady dva eh, navrhovatele, Roberta Galtieriho a Naděždu Nejský. Ptám se, zda si přejí něco k tomu říct, než začneme hlasovat. Pan Gualtieri. Eh, ne. Mám jenom ústní pozměňovací návrh, který vám chci představit a probrat se s paní spolu navrhovatelkou Paninsky. Nový odstavec, který vyjadřuje obavy nad vysokými náklady na základě opatření, které mají zaručit bezpečnost a a také eh, outsourcování těm soukromým vojenským společnostem a tudíž se doporučuje přijmout příslušné kroky, abychom zlepšili nákladovou účinnost nových zdrojů. To je ten ústní pozměňovací návrh. Děkuji vám. Paní Nejsky souhlasí? Ano, dobře. Tak tedy nikdo dalšího slovo nežádá, to je výborné. A já předkládám k hlasování nejdříve ústní pozměňovací návrh, předložený oběma navrhovateli. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Nikdo. Takže jednomyslné schválení. Výborně blahopřeji navrhovatelům. A nyní hlasujeme o celé zprávě. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Tak zpráva je schválena. Blahopřeji oběma navrhovatelům. A podle tohoto stanoviska 1. února eh, výbor AFED schválí eh, návrh a na březnovém plenárním zasedání budeme hlasovat. Bod 12 zpravodaj Ivajlo Kalfin. Je to zpráva o poskytnutí záruky Unie na případné ztráty Evropské investiční banky. Jde o projekty mimo Evropskou unii. Takže já dám slovo našemu zpravodaji a chtěl bych říci, že došlo k velmi intenzivním jednáním mezi politickými skupinami. A politické skupiny dospěly k dohodě, že předkládají celkový kompromis zahrnující několik um, pozměňovacích návrhů i kompromisů ze strany zpravodaje. To je jeden kompromisní návrh. Verze eh, tohoto konečného kompromisu byla eh, rozdána současně s hlasovacím seznamem. Prosím, mm, berte toto na vědomí a kdyby byl problém, tak řekněte. Ještě je tady jeden ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Pan zpravodaj nám ho předloží. Prosím, řekněte, co nám předkládáte k hlasování. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, tak jsme dospěli k uzavření dohody mezi politickými skupinami a já chci poděkovat všem kolegům, panu Kolinovi, Hadlundovi, Trupo, všem stínovým zpravodajům za to, že tak dobře spolupracovali při hledání řešení tohoto tak významného textu pro budoucnost. Ten text, který je předložen, je tedy, byla na něm dosažena schoda, jako na jednotném bloku, ale je tam jenom jedna další ještě hvězdička k Bělorusku v příloze 2b od 2 odstavec 1. Byl to kompromis na poslední chvíli a já chci jenom upozornit na to, že to tam je. A s vaším svolením bych rád navrhl jeden ústní pozměňovací návrh, které doporučili právní služby parlamentu a je to postup týkající se těch takzvaných delegovaných aktů, jak je v článku 5, 7, 1a. Ústní pozměňovací návrh se týká článku 5.1, kde je jedna změna a jedno vyškrtnutí. Změna je, že místo Commission shall develop together s, spolu s EIB, tak teď tam bude eh, že Commission shall adopt via delegated acts a, text, uh, acts a tak dále a že komis, komise bude pravidelně ohlašovat Evropskému parlamentu a radě o těch schválených pokynech. To je opět další technický pozměňovací návrh, které doporučila právní služba a já doporučuji, abychom to dali do toho kompromisu jako ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Je vous Děkuji. Takže Eh, princip zní jedno hlasování o celkovém kompromisu, který bere v úvahu obavy nebo návrhy politických skupin i návrhy zpravodaje, plus ještě eh, tento technický pozměňovací návrh eh, ústně předložený. Má někdo námitku, abychom hlasovali o všem najednou? Já tedy předkládám k jednomu hlasování o všem tomto. Prosím, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva hlasy proti. Kdo se zdržel? Jeden. A pan Portáž asi se dobře nevyspal. Tak eh, zpráva je schválena. Všechny pozměňovací návrhy jsou schváleny ale musíme ještě eh, hlasovat o legislativním usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Stejné hlasování, stejný výsledek jako předtím. Výborně. Takže na no, tomto základě Eh, vycházíme z toho, že po tomto hlasování a na základě tohoto hlasování eh, zpravodaj je zmocněn rozpočtovým výborem, aby eh, schválený text považoval jako mandát pro jednání s radou aby bylo možné dosáhnout včasné dohody v prvním nebo v druhém čtení. Závisí to na výsledcích těchto jednání. Současné rozhodnutí vyprší 31. října tohoto roku takže přece jen trochu času tady máme. A zpravodaj eh, samozřejmě zapojí i stínové zpravodaje ze všech skupin, tak jako tomu bylo i doposud na eh, přípravě těchto jednání. Dále se mi připomíná, že legislativní eh, konzultace mají určité poznámky k horizontálním aspektům u e, aktech přenesené pravomoci. To je důležité právní upřesnění z hlediska právníků. E, to jsem vám měl říci. Já tedy blahopřeji e, zpravodaji k této výborné práci a spolupráci se stínovými zpravodaji, protože za tři minuty se vám podařilo zvládnout tu práci, která vyžadovala několik týdnů. To opravdu zastojí za přání. A my teď můžeme pokračovat v hlasování, abychom ukon... Ne. Ne, ne, nemůžeme. Tak, eh, jestliže je zpravodaj připraven, tak já navrhuji, abychom přešli eh, k zprávě Raimona Begeho, to je bod 8 na programu jednání. To je téma, které dobře známe, ale je třeba to zhodnotit po jednání, která proběhla koncem minulého roku a po pozi- pozicích, které schválila rada. Prosím, pane zpravodaji. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drazí kolegové, já si myslím, že nepotřebuji znovu podrobně líčit, jak se vyvinula situace v listopadu a v prosinci. Budeme poslouchat našeho zpravodaje. Doufám, že nepotřebuje znovu líčit, jak ta situace se vyvinula v listopadu a v prosinci. Ale z hlediska dalšího průběhu v následujících měsících bych rád chtěl konstatovat, že podle smlouvy a po jednacího, podle jednacího řádu parlamentu pro roční rozpočtové řízení je příslušný nejdříve rozpočtový výbor. také podle jednacího řádu, který se týká víceletého rámce a interinstitucionální dohody, je příslušný rozpočtový výbor. Tečka. A kdokoliv by chtěl něco jiného, musel by měnit jednací řád. Je nutné dodržovat pravidla parlamentu. Hledě na to, že eh, ve smlouvě a jednacím řádu jsou také další možnosti z hlediska zjednodušení tohoto postupu, které eh, mohou být využity orgány tohoto parlamentu. Byl bych rád, aby toto bylo zaznamenáno v zápisu, tak aby to bylo jednoznačné z hlediska budoucnosti. Situace byla následující. Situace vypadala tak, že komise předložila návrhy ohledně přizpůsobení interinstitucionální dohody a sice v březnu 2010. Parlament na základě zprávy rozpočtového výboru v září vyjádřil zásadní eh, pozici, zásadní stanovisko k této věci. A v rámci vyjednávání a rozhovorů, které probíhaly od října do prosince, jsme konstatovali, že nebylo jednoduché v tomto zodpovědném dialogu eh, se dostat skutečně k detailní úrovni za belgického předsednictví, protože rada ještě nebyla tak daleko. Přesto jsme se pokusili některé zásadní věci sformulovat z hlediska přizpůsobení za tento eh, rozpočtový výbor a na základě pracovního dokumentu belgického předsednictví jsme hm, převzali další návrh maďarského eh, předsednictví. Ten byl předložený 18. ledna. Eh, parlament dostal od rady následující dopis. As possible tom smyslu, že se na této věci bude co nejdříve pracovat. Ještě bych chtěl upozornit, že v této souvislosti příští týdny se budu také zabývat tématem, kterým jsme se zabývali v minulosti. A pravdou je, že budu muset prolomit určitou blokující eh, situaci, která nastala z hlediska některých eh, členských států. Jedná se o téma ITER. Já myslím, že zde musíme také zohlednit to, co bude eh, k tomu říkat komise. Měli bychom vyčkat, měli bychom a se podívat na to, jaké interpretace se objeví na straně rady, pravděpodobně v příštích eh, měsících. A teprve poté bychom z toho mohli vyvodit určité závěry. My tady nemáme nic jiného než návrh, který by eh, se týkal eh, změny pravidel. Musíme se na to podívat a samozřejmě jsem zvědavý na to, jaké interpretace se objeví. Je opravdu fascinující, jak právní společenství může někdy velmi flexibilně eh, interpretovat některé záležitosti. To je velmi napínavé a někdy skutečně člověk z toho dostane šedivé vlasy a e, je otázkou, zda ten právní systém skutečně zůstane ještě právní. Takže nechtěl bych e, prohlubovat tuto diskuzi. Nicméně je důležité, aby předtím, než se pustíme do intenzivní diskuze, abychom vyčkali na to, co se objeví také na konferenci předsedů a jak se k tomu postaví právní služba parlamentu z hlediska interinstitucionální dohody, jak to bude vypadat s platností této dohody do té doby, než budeme mít eh, nový dokument. A také je zde záležitost v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, protože eh, tady je možné, že se některá ustanovení budou muset změnit z hlediska této dohody. Já nejsem právník, takže bych se zastavil u těchto poznámek. Nechtěl bych podrobně rozebírat tyto otázky. Takže je, bylo konstatováno, bylo rozhodnuto, že stávající eh, dohoda si vyžaduje eh, přizpůsobení z hlediska rozpočtových otázek v souvislosti se smlouvou ale co se bude dít s odstavcem eh, Lisabonské smlouvy, která hovoří o tom, že by se mělo měnit toto primární právo. Pak je tady ještě odvozené právo. Lidé, kteří říkají, že by to mělo zůstat tak, jak to je, tak například v zemědělské politice bychom měli mandatorní a nemandatorní eh, výdaje. Takže v klidu teď vyčkejme na to, co dostaneme k této věci a pak na tomto základě a na základě těchto souhrných informací 7. února budeme moci vést intenzivní diskuzi. Mimochodem je zajímavé, že u toho všeho, co jsme s belgickým předsednictvím eh, nebo za belgického předsednictví prodiskutovali, bohužel ten velký počet podnětů a návrhu a úvah nebyly e, převzaty. Takže si klademe otázku, jak to bude vypadat v následujících týdnech, jak budeme vlastně přistupovat k tomuto spolurozhodování. Podívejme se například na článek 312, cituji the European Parliament, the Council and the Commission shall take any measure necessary to facilitate its adoption. Das sind ja genau... Takže to byl odstavec eh, ze smlouvy a to jsou přesně věci, které neuspěly během jednání, protože zde byla, nebyla vůle eh, zakotvit určité povinnosti v těchto dohodách a to je dosti rozhodující zásadní bod, protože právě tento odstavec je zde proto, aby vlastně Evropský parlament nepostupoval spolurozhodovacím způsobem a pouze hlasoval. Proto myslím, že tento odstavec musíme brát velmi vážně. Musíme také doufat, že komise bude mít schopnost správně toto moderovat a že se jednotlivé instituce dohodnou na přizpůsobení, na adaptaci tohoto ustanovení, které bude korektní a správné. To znamená, jakým způsobem bude možné vůbec připravit a zafinancovat finanční perspektivy. Návrh maďarského předsednictví z hlediska diskuze o mechanismu flexibility 0,03 Tam se převzalo to, co v trialogu jak si bylo vygenerováno jako konečný výsledek, ale nebylo to odhlasováno, tedy nejvyšší hranice je 0,03, to je horní limit. Také to ostatně bylo naznačeno v dopise předsedovi Evropského parlamentu. Management of the MFF and so on, the council able to give a positive follow-up to the European Parliament's wish. V této citaci je právě toto obsaženo. Popravě řečeno, ne, neodpovídá to plně eh, našemu požadavku. Tady se hovoří vlastně o status quo, my bychom chtěli více. Jde o to, jak rada, nehledě na interpretaci eh, právní služby, se bude chovat a ve chvíli, kdy my potřebujeme tuto revizi, která případně bude muset být vyšší, než je tento horní strop. To je aspekt, který bychom měli zohlednit eh, v diskuzi a měli bychom se na to podívat. Já bych jednoduše navrhnul, pane předsedo, nechci hovořit o dalších detailech našeho návrhu v listopadu, v prosincu a ne, v prosinci a nechci hovořit o tom, co nebylo zohledněno například z hlediska flexibility. Jedná se o technické a politické otázky, to znamená eh, eh, počet členů eh, výborů a další věci. V každém případě v té současné situaci bych navrhl, abych já využil té doby do 7. února, abych ještě jednou pohovořil se stínovými zpravodaji a s koordinátory také z hlediska časového horizontu. Já zatím mám spoustu času. A jde o to, abychom se dohodli, jak budeme postupovat s pozměňovacími návrhy, pozměňovacím návrhům, jaké návrhy předložíme, a jak budeme přistupovat k trialogu a jak by bylo možné tedy zajistit, aby došlo k určitému pohybu a změnám, ale to nemusí nastat týdnu nebo ve 14, týdne, ve 14 dnech. Teď je to vlastně jakési první kolo a 7. února bychom se domluvili na jakési strategii, až budeme mít k dispozici také stanoviska právní služby, abychom měli poněkud jistější základ pro naši diskuzi. Děkuji. Bien, merci, Reimer. Děkuji, Reimere. Myslím, že to bylo velmi jasné přednesení, v jaké situaci se nacházíme u této záležitosti. A já mohu potvrdit to, co bylo řečeno. Já jsem se oficiálně obrátil na právní službu a požádal je, aby nám dali písemné posouzení. Oni to několikrát udělali ústně, ale teď, když je trošku více času, tak je možné písemně předložit eh, pozici právní služby, a to jednak o tom, Jak eh, nadále platí meziinstitucionální dohoda, která byla uzavřena ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva? Co tedy z toho platí eh, v období 2007 až 2013? To je první otázka. A za druhé, v hypotéze, že se právní služba domlívá, že až do roku 2013 platí přednostně dohoda přednostně před smlouvou a smlouva že začne plně platit až roku 2013, co z toho vyplývá právně? A co to znamená pro Evropský parlament a jak prosadit tuto interpretaci vůči radě a jak z toho vyvodit politicky i právně určité výhody vůči radě. Jakmile budeme mít odpověď právní služby k těmto dvěma otázkám, pak, jak navrhuje zpravodaj, můžeme vést politickou diskusi mezi námi. A e, nyní e, žádalo slovo Gavier Ibaka Sabal. Děkuji, pane předsedo. Ano, e, pravda je, že pan Bege nám tady vysvětlil některé aspekty a tak schrnul tu situaci, ve které se nacházíme. Pravda je, že nic nespěchá nespěchá schvalování nového finančního rámce. Ehm, my jsme požádali o právní eh, stanovisko, abychom věděli, v jaké situaci se nacházíme. A právní služba nám řekne, zda dohoda platí i nadále. A jak řekl pan Bege, eh, právní, právní analýzy eh, mohou vést k velmi odlišným závěrům podle toho, kdo zadá otázku a komu ji zadá. V každém případě parlament by měl vědět, jakou strategii chce aplikovat a jaká rozhodnutí si přejeme přijmout. Když si připomeneme historické eh, aspekty, my tady už nějakou dobu pracujeme a vidíme, že vstupem v platnost Lisabonské smlouvy je asi nutné trošku uspůsobit meziinstitucionální dohodu. Vlastně trošku adaptujeme, přizpůsobujeme to, co tady už máme. A proto nám komise předkládá návrh, úplně neutrální návrh přizpůsobení dohody v smlouvě. A e, to, co už máme, to prostě bylo přizpůsobeno No, tak to není, to není můj mobil. Můj mobil to ruší, něco jiného to ruší. No, já to ještě zopakuji. Vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a my se musíme přizpůsobit této Lisabonské smlouvě. E, meziinstitucionální dohoda musí být nově koncipována, stejně tak jako e, rámcová dohoda. Komise nám předkládá zcela neutrální návrh a parlament by klidně takový návrh přijmout mohl. Ale co se děje? Rada se rozhodla, že toho využije, že je to třeba uspůsobit a dělá nám určité návrhy, které jsou pro nás eh, nepřijatelné. My zase máme také protinávrhy. Když oni chtějí změny, tak my také chceme změny. A od začátku to říkáme v našem mandátu, že chceme mnohem více flexibility, než eh, kolik tomu zatím je. A je tady celá řada eh, argumentů na naší straně a eh, dostaneme výsledek eh, posouzení právní služby. Já nevím přesně, jaké formality je třeba uskutečnit, ale musíme zcela jasně eh, říci, že nesouhlasíme s jejich návrhem. Buď přijme návrh komise, který skutečně, jak už jsem řekla, je pouze neutrální uspůsobení textu realitě. A nebo budeme tedy jednat s radou, oni chtějí určité změny, my také chceme určité změny a můžeme s nimi tedy jednat tak eh, žádáme větší flexibilitu a žádáme také, aby se ještě zvýšil nástroj flexibility. A chci ještě připomenout, my jsme se v diskusi o flexibilitě hodně soustředili na to, že to není pouze jediný bod, eh, ve kterém musíme být velmi obezřetní, eh, protože je tady ještě jeden velmi důležitý bod, tak jak probíhají jednání, tak jak tady, jaká atmosféra a jaká neschoda tady je mezi radou a parlamentem, musíme opravdu být velice pozorní. Je to bod, kde se říká, co by se stalo, kdyby nedošlo k dohodě o dalších finančních perspektivách a jak by se eh, prodloužila platnost současných finančních eh, perspektiv. To je dost pravděpodobná hypotéza, která by mohla nastat. A my musíme si toto uvědomit. Komise eh, předkládá v této části článku písemně eh, tuto věc, že by se tedy prodloužily eh, současné finanční perspektivě, brala by se v úvahu současný rok. To je znění tohoto článku s odkazem na článek 312 Lisabonské smlouvy. A může se nám zdát, že to je stejná reakce. Bona fide bychom mohli říci, že to je stejná reakce. Ale něco se tady změnilo a já úplně přesně nevím. Eh, když mám pochybnost, tak se raději obracím na komisi na návrh komise. V každém případě i my zase v té oblasti flexibility bychom mohli předložit náš návrh. Já to tedy schrnu ano, čekáme na eh, studii právní služby, ale v každém případě nezávisle na tom, co řekne právní služba, měli bychom si již připravit svoji pozici a vědět, jaké karty máme v ruce, abychom hm, prostě ty naše silné trumfy mohli vyložit na stůl, až budeme jednat s radou. Merci, Heide. Děkuji, Heider. Elga má slovo. Děkuji mnohokrát Reimerovi za Hmm. popis situace. Já se domnívám, že z hlediska našeho institucionálního zájmu eh, musí být pozice zcela jasná a jednoznačná. To není eh, nějaká druhořadá záležitost. Tady jde o to, jak bychom si ponechali a zajistili naše práva. Myslím si, že musíme si nyní vyčkat stanoviska právní služby. A tak, jak bylo řečeno, musíme přesně přemýšlet nad tím, co se stane, pokud nedojde k dohodě ohledně nové interinstitucionální dohody. Co budeme v takovém případě dělat? To je podobné jako v minulosti. A myslím si, že čím jasnější budou alternativy a možnosti a co chceme eh, si ponechat, čeho chceme dosáhnout, tím bude lépe. Je to rozhodující záležitost pro nás. A je dobré nyní si říkat, ano, máme čas, máme vyjednávací sílu a musíme se připravit na určitý střed ale musíme stále mít na mysli naše zájmy a tyto zásadní politické otázky, které nesmí být nějakým způsobem zmenšeny. Děkuji, pan Goldmanis. Děkuji a mám dva dotazy. Na pana Begel. Není to vůbec snadno pochopitelné. A proto mám dva dotazy. Za prvé, než jsme schválili rozpočet na rok 2011, tak komise předložila návrh eh, změn v IA. A rada provedla některé změny, které pro nás nebyly přijatelné. A my jsme to neschválili. Nakonec rozpočet prošel a je to to původní a takže někdo nás chce dát k soudu, protože to údajně neodpovídá Lisabonu. A oni, a to mi není jasné, Rada komise řekla, že nemůžeme změnit, nemůžeme přijmout ten rozpočet bez změn FI a Je to tak? Hlavní o co nám jde, že nemohou protlačit víceletou perspektivu bez našeho předchozího souhlasu. To je v Lisabonské smlouvě. To je, řekl bych, ten hlavní úhelný kámen, o který se můžeme opírat. Ale včera jsme hovořili o návrhu komise, částečně rady, o projektu ITER. A oni říkali, že s radostí učiní změny v IA, ovšem v tom omezeném, omezeném obsahu, není jasné, co to je, protože chtějí financovat ITER z těch marží v okruhu 2. A to opět není jasné, protože už jsme překročili rozpočet. Pokud chceme takto postupovat, tak potřebujeme schválení jak v radě, tak v parlamentu. A co, co znamená to slovo limited, omezené, omezené změny v IA? Nakonec. A nakonec eh, půj, tedy půjdeme k soudu s tím nebo ne? Děkuji za zodpovězení těchto dotazů. Děkuji. Já myslím, že Reimer může dokonale odpovědět na tyto otázky. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji. Nejdříve bych poděkoval za připomínky. Myslím si, že je jasné, že musíme vyčkat právního stanoviska, nespěcháme a pak na tomto základě budeme mít diskuzi o změnách, o kterých se již dlouze diskutuje a zároveň chci říci, že v této situaci bychom hovořili i o změnách eh, této IID, o kterých jsme zatím ještě nehovořili. To říkám z hlediska současné situace. Lisabonská smlouva je jednoznačná, co se stane, pokud nedojde eh, k jednotě a k této dohodě podstatě by ta platnost měla být pět let. Jakmile tedy eh, vyprší tato smlouva a nic zde nebude, tak se budou používat horní limity z minulého rozpočtu. A to je také důvod, proč eh, tam nebylo pět, ale šest v posledním dopise. Eh, po prvním závazku, to znamená ohledně 2011, byl poslán další dopis. To znamená, že by se nemělo hovořit o procentu jako o tomto limitu, jak tomu obvykle bývá, ale bylo tam napsáno, že budoucí finanční rámec by neměl překročit závazky z roku 2013. To stojí v tomto dopisu. Dále se tam hovoří o inflační kompenzaci, která by měla být nižší než v současné dohodě takže dochází k určitému technickému přizpůsobení, což umožňuje určité navýšení eh, některých limitů. I to musíme eh, interpretovat za těchto, nebo v těchto souvislostech. Popravdě řečena nám byla vzata určitá zbraň z ruky, protože bylo řečeno, žádné horní limity počné rokem 2013 nebudou existovat a v podstatě by se to zastavilo na limitech tohoto roku a pak by se jednalo tak dlouho, než by se našlo řešení. Ale zároveň se tady objevuje další věc, o které se již hovořilo, jak e, přistupovat k tomu, že po roce 2014 nebudeme mít žádnou dohodu. Tak jaké prvky ze stávající dohody si ponecháme do doby, než uzavřeme novou dohodu a případně eh, do ní eh, začleníme další prvky. To všechno musíme přesně promyslet předtím, než budeme hovořit o nějakém scénáři krize. Já myslím, že Evropa přežije i bez eh, této dohody, ale v každém případě se musíme připravit zavčas na všechna eh, eventuální řešení. bych <laughs> Se pokusím zodpovědět otázku, která tady zazněla ohledně ITERu. Tady je velmi napjatá situace. Existují zde úvahy ohledně možných východisek a sice prostředky z roku 2010 by vlastně se měly vytratit a ne, nemohly by být využity. Jsou zde úvahy, zda by přece jenom nemohly být tedy přesunuty a použity. Ještě mě kolegové upozornili na to, že podobná diskuze se týkala recovery plán i z hlediska stanovení a stanoviska parlamentu. A i tam byla tato možnost přesunout eh, tyto prostředky a eh, tato záležitost ovšem byla velmi přísně, striktně odmítnuta ze strany institucí. Proto jsem hovořil o tom, jak se tedy má vlastně zacházet s právem eh, v tomto systému, kdy Eh, se tady objevují různé interpretace. Ale podívejme se konkrétně na to, co leží na stole, jaké interpretace tady jsou a jak to bude vypadat, pokud zde bude tato mimořádná flexibilita použita. Musíme si položit otázku, co to bude znamenat pro parlament a pro rozpočtové řízení vůbec. Pokud budeme mít tuto širší flexibilitu, kterou doposud nemáme, proto celkem v pohodě sleduji vývoj této tematiky, vyčkávám stanoviska právní služby rady. Až ho dostaneme, tak se přesně podíváme na jeho význam z hlediska zafinancování ITERu, ale i také z hlediska budoucích rozpočtových postupů, ať už toho parlamentu bude nápomocno či nikoliv. Já nechci skutečně jít do hloubky, ale je to napínavá diskuze která před nás staví nová témata, včetně flexibility a samozřejmě jiných souvislostí s výročním rozpočtem. Takže nebudu teď hovořit o tom druhém okruhu a ITERu, ale chtěl bych pouze poukázat na to, pokud ta situace půjde takto dál, tedy pokud půjde v tom duchu, v jakém existuje nyní, tak velice rychle budeme hovořit o food facility to přijde velmi rychle na pořad jednání. Protože dochází k skutečně výrazným změnám cen v mnoha oblastech a musíme si položit otázku, jak dlouho to ještě vydrží. Samozřejmě tady jsou různá hodnocení, teď je otázka, do jaké míry do toho vstupuje spekulativní prvek, Eh, do jaké míry nikoli. Tady je dobré se podívat na dokumenty komise, tam jsou velmi různá hodnocení, je to velice komplikovaná záležitost, například z hlediska obchodování s kakaem a vůbec cenami eh, surovin. Eh, tady vlastně jsou se to pohybuje mezi 14 a 20 v podstatě 80 eh, těchto produktů je předmětem obchodování, aniž eh, tedy máme toto plně pod kontrolou. Takže dochází skutečně k explozi tohoto vývoje a to nás vrací tak trochu k diskuzi, kterou jsme měli již roku 2007, která ovšem nebyla ukončena a která se dotýká dlouhodobých prvků, které bychom měli zakotvit do těchto dokumentů. Víte, že e, jsou k dispozici různé zprávy ohledně využívání rozpočtových e, prvků. V každém případě budeme muset se tímto zabývat i v souvislosti e, s mezinárodními organizacemi. To je opravdu jaksi velký rozměr, který je akutní v každém případě. To bude vyžadovat nové e, řešení finančních požadavků v budoucích letech. Vím, že jsem příliš neuspokojil pana Goldmanise. Musíme vyčkat na další týdny a pak teprve z toho můžeme vyvodit nějaké závěry. Eventuálně vytipovat nové možnosti ohledně vyjednávání, ale samozřejmě teď je ještě předčasné, abychom to vnímali takto pozitivně. Musíme nyní nechat komisi a radu, aby konali, aby nám předložili svoje stanoviska a potom teprve vypracujeme vlastní návrh rozpočtového výboru. Já si myslím, že rada a komise budou vystaveny poněkud většímu tlaku v budoucích měsících než my. Děkuji. Merci. Děkuji, drahý Reimere. Takže je to jasné. Teď eh, musíme mít eh, k dispozici výsledek posouzení právní služby, abychom mohli posoudit eh, poměr sil Máme, eh, máme ocelovou šavli nebo papírovou šavli? To teprve uvidíme. A musíme posoudit také, zda čas pracuje pro nás nebo naopak proti nám. Dnes už dále v úvahách zajít nemůžeme, jak to také řekl náš zpravodaj. A příště budeme pokračovat v diskusi, až budeme mít základní informace, které potřebujeme. Navrhuji tedy, abychom přešli k bodu 16 na programu, což je poslední hlasování předtím, než za přítomnosti ředitele O'Sullivana budeme diskutovat eh, o politice v oblasti nemovitostí, bod 17 na programu zejména Eh, budovy, kde bude sídlit Evropská služba pro vnější činnost. Eh, Sidonie nám tady nechce nic navrhnout, nebo něco přece jen? Ano, prosím. Eh, in fact, there... Ano, v zásadě je tu jeden převod, který se dostal na náš výbor. Já sama nemohu doporučit schválení, neboť zatím to kolegové ještě nedostali a myslím, že to není naléhavé. Bylo by lepší si o tom nejdřív eh, provést nějakou diskuzi. Dobrá, tak, eh, tak toto můžeme rozhodnout. Ale Helga něco má. As soon as she... Jakmile ovšem dokončí svou osobní konverzaci s panem Godmanisem, Já vás nechci rušit, ale nastal čas, Helgo, abyste nám předložila návrh těchto převodů um, za účetní dvůr. Mikrofon, prosíme. Uh, sorry, so. Já se omlouvám. Takže k tomu převodu budu hovořit německy. Takže Eh, účetní dvůr eh, musí řešit velké úkoly v kapitole 10, to je odměňování členů účetního dvoru. Tři členové musí být nahrazeny, eh, s tím souvisí samozřejmě výdaje a podle účetního dvora není možné je předvídat konkrétně a začlenit je do rozpočtu 2011. Takže eh, je navrženo, aby 481 tisíc euro bylo vyčleněno z příslušné kapitoly a bylo začleněno do kapitoly na financování těchto členů. Pak tady máme cestovné 141 tisíc 60 eh, eh, tisíc euro na přestěhování a 42 tisíc na mm, eh, kontrakty dočasných zaměstnanců. Eh, jsou tady tyto převody, nejsou s tím problémy podle mého názoru. Pokud by kolegové měli ještě nějaké podrobné dotazy, je tady zástupce účetního dvora, takže se obraťte na ně. Já nemám žádné problémy s těmito přesuny. Pokud vy chcete položit otázky, obraťte se na tohoto zástupce. Já, monsieur... Děkuji, Děkuji, Helgo, pan Portáš. Estou mais tranquilo em não serem milhões, serem milhares. Ano, děkuji, nálada se mi zlepšila, ale každopádně tři členové účetního dvora 144 tisíc na cestovní výdaje. Můžete to prosím vás vysvětlit? Madame le rapporteur, la, la, Paní zpravodajko? Ne, pardon, paní Vertman má ještě jednu otázku. A jestli tady je někdo za účetní dvůr, tak mu dám také slovo, než skončí ještě eh, zpravodajka. Děkuji. Já mám otázku k removal expensive. Je to 60 tisíc, pokud to dělím třemi, tak je to 20 tisíc na hlavu z hlediska těchto tří členů. Já samozřejmě Nevím, eh, jaké skutečné náklady tady budou z hlediska tohoto přesunu, ale 20 tisíc mi připadá na hlavu dosti velká částka. Bylo by dobré, kdyby zástupce účetního dvora toto vysvětlil. Jak například byly kalkulovány tyto náklady 20 tisíc na hlavu? Eh, byla bych ráda, kdybychom k tomu dostali případně nějaké dokumenty, které bychom eh, si mohli pročíst jako zdroj informací a bychom také pochopili, jak ta kalkulace na hlavu toho člena probíhala. Děkuji, pan Vol. Eh, <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si také zprvu myslel, že je to hodně peněz navíc jen na tři osoby, na tři členy Eh, účetního dvora. Ale myslím, že ta zpráva také říká, že možná nebude dostatečná marže v, ka- eh, v kapitole 12 a že budou potřeba ještě další úpravy v průběhu roku. Takže možná by nám to také mohl zpravodaj vysvětlit, jaké změny by se měly ještě udělat v průběhu roku. Merci. Děkuji. Je tady někdo z účetního dvoru? Ne. Ne. Neměli peníze na cestu až sem. Tak Helgo, můžete odpovědět? <laughs> Um, thank you, Ano, děkuji. Já začnu s cestovními náklady, ale to byla ta menší částka, to je těch 60 tisíc a není to ta částka, kterou vedl pan Portaš. To obecně souvisí s tím, co od se, se od nich očekává. Oni musí setrvat na tom místě, vlastně realizuje audit, takže z tohoto hlediska to není tak mimořádná částka. Pokud chceme, aby monitorovali korektně ty věci, tak musí mít tuto možnost. Co se týče nákladů na to přestěhování, k tomu nemohu nic moc říci. Já jsem vycházela z toho, že tady budou zástupci nejsou tady, tak bychom to měli odložit na příští zasedání. Do té doby získám příslušné informace. Lituji, nemohu vám tyto podrobné informace dnes předat. Děkuji. Ano, to mně připadá moudré jako návrh vzhledem k nedostatečným informacím, které máme. Děkuji, paní zpravodajko. A teď můžeme přejít k velkému tématu našeho jednání to je eh, prázdninový nebo dům nebo chalupa tady pana Salivana. Jsme rádi, pane ředitele, že, pane řediteli, že jste přišel mezi nás i přes eh, významnou funkci, kterou zastáváte. Dáme slovo paní Monice Holmajer, která nám obecnou problematiku eh, již prezentovala minule a sice jde o Eh, sídlo pro Evropskou službu pro vnější činnost. A teď jistě přinese ještě další informace a informace doplní pan ředitel. Prosím. Milý pane předsedo, pane generální ředitele, drazí kolegové, já souhlasím s tím, že bych se také raději eh, jaksi zabývala tím prázdninovým domem, protože by to bylo mnohem jednodušší, než hovořit o celé této problematice, která vyžaduje obrovskou práci. Konstatujeme, že když vzniká nová instituce a vedle toho jsou stávající eh, příslušné instituce, je velmi komplikované pokrýt eh, tyto vztahy, získat informace ze strany těchto tří heterogenních eh, institucí, které jednoznačně nejsou příliš kompatibilní z hlediska interinstitucionální dohody. V každém případě my jsme se pokusili tu situaci řešit. Komise nám velmi eh, pomáhala, u rady to nebylo příliš jednoduché, ale fungovalo to. Takže teď tady máme částky, které by víceméně měly být v pořádku, ale ruku do ohně bych za to nedala. Takže jedná se o budovu pro Evropskou službu pro vnější činnost a sice pronájem eh, jaksi budov. Jedná se o šest nezávislých eh, bytov, budov které jsou spojeny různými průchody. Jedna z těch šesti budov je obsazena již EPSO a byla tedy převzána, převzata z tohoto důvodu. Jeden je na Point Schumann a vlastníkem, říkám to trochu sarkasticky, je opravdu zázrakem, že tato budova byla koncipována vlastně náhodou tak, že odpovídá potřebám a je to tedy majitelem nebo vlastníkem je firma AXA. Ta nová budova byla předána novému eh, majiteli AXA. Eh, celkové prostory jsou asi asi 1500 až 1700 čtverečních metrů, tedy těch pět budov z hlediska prostoru je velice těsný z hlediska požadavku rady a komise. Jaká plocha by měla být pronajata? Je to 46 tisíc čtverečních metrů. Naštěstí tam nejsou žádné problémy s asbestem a podobnými věcmi. Já začnu nejdříve smlouvou. protože výbor tady musí eh, rozhodnout. Byly tady stanoveny specifické potřeby. Za prvé by bylo, pokud možno dobré, kdyby zaměstnanci pracovali ve společných eh, prostorách, Eh, samozřejmě by nebylo dobré, kdyby tyto zaměstnanci byli jaksi rozptýleni v těch jednotlivých eh, budovách, o které se jedná. Z hlediska ESVČ tady není žádná jiná budova, která by odpovídala těm požadavkům, které byly stanoveny. Jiné možnosti tedy nebyly zkoumány. Tato Smlouva by měla být tedy smlouvou o užívacím právu na 23 let. Neobsahuje žádnou eh, obci z hlediska předkupního práva. AXA proti tomu byla. Také tam není klauzule o porušení nebo vypovězení této smlouvy. Podpis toho, této smlouvy se měl konat v prosinci 2010. My jsme to museli pak odložit z důvodu jednání rozpočtového výboru. Takže na podzim eh, nebo koncem roku by mělo dojít k přestěhování. Eh, samozřejmě, že budou také vyřešeny otázky daní v tom eh, užívacím právu také jsou vyšší náklady na údržbu než v obvyklých nájemních smlouvách. Jaká je současná situace? Takže část zaměstnanců ESVČ by měla pracovat v těch prostorách, které patří komisi a rady. A na základě té nové situace část těchto zaměstnanců je už tedy eh, instalována také v té nové budově ESVČ. Eh, řešení těch prostorů bylo dosti nekonzistentní, takže já jsem to eh, prošetřila. Také stínový zpravodaj se k tomu připojil. takže bylo udáno 38 tisíc čtverečních metrů, které byly volné. Jaká je skutečná plocha, která by měla být eh, dána k dispozici? Jedná se o 49 tisíc čtverečních metrů, to bylo u komise, 37 tisíc metrů čtverečních pro zaměstnance, 10 tisíc metrů čtvereční, to znamená eh, na straně rady. Tedy ty skutečné plochy jsou takové, že komise z hlediska těch 49 tisíc čtverečních metrů chce mít 18 tisíc eh, na straně Jans, na straně Froissart Eh, bude další část obsažena a nová plocha eh, vykompenzuje ten rozdíl. Budou zde plochy, které budou nadále využívány, to je přibližně 31 tisíc čtverečních metrů. Ze strany komise by to měly být 14 tisíc, rada 20 tisíc a SVČ 5 tisíc metrů čtverečních. K tomu zatím nejsou žádné konkrétní údaje. Eh, nakolik je to nutné, nakolik eh, komise už oznámila potřebu těchto nových prostorů, eh, prostor v souvislosti s, s počtem zaměstnanců. Bylo to již plánováno, rada nám oznámila, že z hlediska rozšiřování EU přístupu Chorvatska je tady potřeba nových prostor z důvodu navýšení eh, zaměstnanců není možné najmout nové zaměstnance právě z důvodu nedostatku místa. Já jsem se podívala na plochu budovy Justus Lipsius. Eh, v každém případě tady využití plochy na osobu je výrazně vyšší než v jiných takže já se domnívám, že by rozpočtový výbor měl dostat přesné informace ohledně toho, jak se budou využívat tyto prostory. Co se týče budovy, Průměrný, průměrné číslo je 53 metrů čtverečních u Justus Lupsius, u komise je to 35, tis, 35 metrů čtverečních. Samozřejmě k tomu se ještě připojují prostory pro tisk a tak dále. Jednoznačné je, že dojde k přestěhování většího počtu zaměstnanců. Bude tady 49 tisíc čtverečních metrů volné plochy. Eh, přesná čísla byla předložena ohledně rozmístění eh, zaměstnanců. Co se týče této Capital eh, budovy je tady moje první otázka. Já si myslím, že zatím podmínky na, na instalování těchto zaměstnanců SVČ nejsou uspokojivé. Bylo mi řečeno, že tady budou eh, velkoprostorové kanceláře, nevím, jestli je to správné nebo nikoliv, ale domnívám se, že tyto velké kanceláře již další dobu nejsou eh, přijímány příliš eh, pozitivně. V každém případě bych nebyla pro tento systém, protože bylo prokázáno, že Eh, práce je méně kvalitní v těchto velkých kancelářích. Proto by bylo dobré, aby ESVČ při svém plánování byla realistická. Samozřejmě, že SVČ bude mít ještě další požadavky na prostory, například konferenční místnosti, bezpečnostní místnosti, tiskové centrum Prostě SVČ nemůže být v, norm, jaksi v kancelářské budově, která by byla průměrná, jsou tam určitá specifika a také vysoká představitelka musí mít odpovídající mm, kancelář nebo prostor. Takže tak vypadá ta situace v této budově Capital. Je tam ještě další problém. V rámci těchto pěti budov Eh, v přízemí je ještě supermarket, restaurace, kadeřnictví, fitness centrum, pak další prostory pro eh, obchodní aktivity, pro obchody. Tady jsou separátní nouzové východy. Eh, dále tady musí být také přístup ke, k místnosti, kde jsou kompresory a e, samozřejmě, že zde vznikají tedy na úrovni přízemí určité bezpečnostní problémy. O těchto bezpečnostních problémech se již další dobu diskutovali ohledně mm, SVČ a komise. Zatím tady není pevná bezpečnostní koncepce. SVČ se domnívá, že přestože tady bude restaurace a další tyto aktivity, přesto je možné zajistit bezpečnost. Já ale stále pochybuji, také to vyjadřuji. Myslím si, že je to teda v protikladu s tím, co tvrdí SVČ. Bylo mi řečeno, že britské velvyslanectví má také eh, obchod přízemí. A eh, dále by bylo řečeno, že stoprocentní bezpečnost nemůže být nikdy zajištěna. Nicméně podle mého názoru ty eh, základní normy bezpečnosti tady musí být zajištěny. Náklady. Nominálně, ročně, nominálně to znamená, že tam není revalorizace, představují 12,5 milionů. Rozdělení těchto nákladů má být následující. 46 tisíc to je plocha na kanceláře, tady užívací právo má být 42 tisíc euro ročně. Pak e, se to porovnává samozřejmě s některými tedy evropskými institucemi, ale vycházíme také z nemovitostního trhu. Eh, z hlediska těchto eh, budov, i když to může být zkresleno, protože tady jsou různé, eh, různí lobbysté. Takže relativně jsou to vysoké ceny, ale více méně se to pohybuje tedy v rozpětí tržních cen v této evropské čtvrti. Celková částka představuje 1,3 miliony. Více více učilové prostory jsou 1037 metrů čtvereční, bude to představovat 94 tisíc, eh, pak máme zde archiv, to je asi 5 tisíc čtverečních metrů, to je 550 tisíc euro ročně. A další problém, podle mého názoru, jsou eh, parkovací místa pro 1040 osob, včetně tedy vysoké představitelky. Máme dohromady 270 míst pro eh, parkování. Takže 270 eh, míst, tím bude jistě paní Triple souhlasit, je to více než je běžné. Jaká je tady výhoda? Máme tady 25 měsíců bez nájmu, to je výhodné, protože je nutné nainstalovat a zařídit veškerá tyto místnosti. Eh, postupovat podle plánů, tak jak budou dodány komisí. Dále je nutné zohlednit ještě druhé nouzové eh, východy a další eh, více konferenčních prostorů, také prostory pro vysokou představitelku. V podstatě to neodpovídá normální budově komise. Takže mm, rozpočtově mm, je to podle mého názoru eh, takové, že si myslím, že některé tyto údaje ohledně eh, rozpočtové neutrality jsou uměle vytvořeny, eh, ne, není možné, aby to rozpočtově bylo neutrální. Fitting out je poněkud problém, protože my dnes nemůžeme přesně definovat náklady. Budeme tady mít tedy smlouvu z AXA na 23 let. Jedná se celkově o 261 milionů, včetně fitting out. Ty byly odhadnuty na 20 milionů. Tyto náklady se mohou ovšem ještě eh, změnit. To bylo také dohodnuto s AXou. Tam může dojít k výrazným změnám ale vycházíme z toho, že eh, jaksi eh, ty změny budou v, jaksi v racionálních eh, výších, protože většina těch budov má již pokryty potřeby. Bezpečnostní úroveň ještě nebyla precizována, také náklady na bezpečnost nebyly kalkulovány. Máme první náklady, které byly odhadnuty na 3,3 miliony, to jsem já spochybnila a požádala jsem o to, aby se e, naplánovaly i ty dodatečné náklady na bezpečnost. Komise e, v jakémsi e, pozměňovacím dopise hovořila o částce ještě 1,9, která by se měla přidat každém případě bylo naznačeno, že tady budou ještě další náklady. Nyní se hovoří o 8,5 milionech, to jsou ty dodatečné náklady na bezpečnost. Nevím, jestli skutečně to tak bude, jestli k ním dojde. Nicméně tento údaj byl uveden. Já jsem si dovolila ve svém stanovisku vyjádřit mínění k těmto částkám. To znamená, pokud se něco změní v nějaké vyšší úrovni, tak by bylo dobré, nás o tom informovat, pokud bude docházet k zásadním změnám, to znamená ve výši milionu. Pak samozřejmě musí být rozpočtový výbor informován a je nutné tedy e, toto notifikovat, oznámit a rozpočtový výbor se k tomu musí vyjadřovat. Eh, zatím nedošlo k žádnému eh, výběrovému řízení. Komise udělala analýzu, zda tomto regionu existují budovy podobného typu. tady z toho vlastně vyplynulo, že to je pouze capital budova. To znamená, že to řízení proběhlo bez veřejných zakázek a bylo konstatováno, že tady nejsou žádné možné eh, alternativy. Teď budu jaksi advokátem ďábla, řeknu, že tady jsou určité alternativy, ale ESVČ odmítá připustit jakési alternativy, nepřeje si je a také proto udává důvody. My ovšem jsme rozpočtovým výborem a já jako zpravodajka musím také přemýšlet nad tím, zda tady není teoreticky nebo i prakticky nějaká alternativa v případě, že by si to třeba nepřáli instituce. Eh, existuje zde vlastně štáb, eh, hlavní jaksi štáb předsedy komise. Eh, samozřejmě to je budova Bredl 1 a je to budova, kde jsou již konferenční prostory. Popravdě řečeno, eh, Bredl 1 a 2 není příliš eh, jaksi pěknou eh, budovou, sice je to dobře zařízeno, pak je Bredl 2 a tam je ještě mnoho věcí, které by se mohly zlepšit a to mluvím ještě velmi opatrně, je to čistě účelová budova. U budovy Bredl 1 a 2 pokud by tam došlo k nezbytným renovacím, které v každém případě musí proběhnout, protože eh, ty budovy nám patří, jsme majiteli, leda, že bychom je prodali, tak v každém případě eh, bude nutné část budovy kapitel využít, dejme tomu ne celou, ale nechtěla bych zamlčovat toto téma, protože Eh, je pravda, že ohledně budovy Capitol se o tomto hovořilo, nicméně ESVČ odmítá Bredl, nebo tuto budovu Bredl. Ty argumenty jsou tři. Není to dostatečně prestižní, nezvidětelňuje to dostatečně SVČ. Dále se hovoří o nezbytných nákladech na renovaci. To já sama nemohu posoudit, to by museli posoudit specialisté. SVČ vychází z toho, že přestavět tuto budovu by představovalo velké náklady a za třetí opět by to jaksi ehm, způsobilo ehm, problémy, spoždění ehm, při jaksi e, rozvíjení aktivity SVČ. Co se týče těch prvních argumentů, s tím já eh, souhlasím, ty poslední jmenované argumenty odmítám. Takže to je e, moje mínění. Jsou zde dvě možnosti, dvě obce, kde bych byla ráda, kdyby mi výbor sdělil své stanovisko. Úplně jednoduchá tato záležitost není je tady 270 milionů eur, to je souhrná částka, eh, je to velká částka, takže není jednoduché eh, se zde rozhodnout, vzhledem k tomu, že zároveň by to mělo eh, být vlastně rozpočtově neutrální. Říkám zcela jednoznačně, že není akceptovatelné, aby zaměstnanci SVČ byli rozptýleni mezi těch pět budov. Eh, to by nebylo vhodné pro eh, zprávu SVČ. A eh, my sami v parlamentu jsme rádi, když zaměstnanci pracují ve stejné budově, účetní dvůr postupuje stejně, soudní dvůr také. Takže to musíme SVČ přiznat a také odsouhlasit. Já jsem připravila dvě obce, takže pozitivní stanovisko k budově Capital, i když e, otázky bezpečnosti a ty konečné náklady na tuto oblast nejsou ještě vyřešeny, ale ty hlavní mm, podmínky byly již ozřejměmi, e, víme, o jaké náklady se jedná, takže s tím můžeme souhlasit. Ehm, samozřejmě, že musíme získat ještě další informace ohledně skutečných nákladů, Dále potřebujeme eh, přesné informace ohledně povinností. Eh, my jsme ESVČ z hlediska využívání těchto budov. Já nebudu ty podrobnosti tady rozebírat. Druhá možnost. Druhá možnost spočívá v tom, že by se proskoumala možnost využít budovy Bradl. Tam samozřejmě by bylo nutné zajistit eh, renovaci. Já jsem povinna proskoumat tuto druhou možnost, protože mm, jak si pracujeme v rozpočtovém výboru a musíme porovnat náklady. Chtěla bych poděkovat eh, svému kolegovi, který eh, mi velmi pomáhal, i když jsme řešili věcně velmi složité otázky. I komise byla vstřícná po těch eh, počátečních diskuzích s e SVČ i rada se odhodlala nám předávat informace, takže eh, se nám podařilo zajistit komunikaci mezi kolegy. Možná, že teď po té, co jsem vystoupila, si dovedete představit, že tady byly problémy, že není jednoduché prostě dát požehnání, odsouhlasit tuto záležitost. Ráda bych se seznámila s míněním svých kolegů. Celkem souhlasím s tím, aby SVČ dostalo tuto budovu Capital, ale nejsem schopná nebo ochotná jednoduše hned to odsouhlasit a stoprocentně to přijmout bez jakýchkoliv dalších otázek. Toho nejsem dnes schopna. Bien, merci Monika. Děkuji, Moniko. A děkuji za jasné a vyčerpávající vysvětlení tohoto velmi důležitého tématu. Samozřejmě, že slovo dostane pan O'Sullivan, ale já navrhuji, abychom nejdříve vyslechli naše kolegy členy výboru, protože možná položí další otázky panu řediteli. A pak teprve dáme slovo panu O'Sullivanovi. Prosím kolegy, aby byli struční, protože Monika opravdu plně použila eh, svůj časový prostor. To není kritika, vysvětlila všechny aspekty, ale snad nám to další postup usnadní. Máme tady pět, dokonce šest žádostí o slovo. Tím uzavírám listinu řečníku Pan Blozovič a Inge. No, tak tím už opravdu uzavírám seznam řečníků. Minutu pro každého. Pana Artonk, Hartonk jako první. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Nestává se to často, ale v tomto případě mohu skutečně poblahopřát k vypracování této zprávy. EPP nikdy nepodporovala vyloženě, aby se Evropská unie tedy pouštila do této oblasti, mělo to zůstat eh, v, mm, v pravomoci členských států, ale eh, má, mělo, každopádně tu měla být rozpočtová neutralita. A teď tomu tak není, takže to je skutečně to nejhorší. A proč musíme pronajímat nové kancelářské prostory, když máme staré kancelářské prostory? Já se domnívám, že, bychme, že bychom měli uvolnit ty staré prostory nejprve abychom skutečně udrželi tu nákladovou neutralitu, měli bychom zvolit variantu 2 a odložit jakékoliv rozhodnutí předtím, než budeme mít v rukou veškeré potřebné údaje. Je nesmírně potěšující, že stále více kolegů vidí, že se nám náklady vymykají z kontroly a to je nepřijatelné. Très bien, je vous remercie. Ano, děkuji. Uvědomujete si, že když budete mít nepříznivé stanovisko eh, k vytvoření této služby, že tím vlastně násobíte výdaje. Eh, v dobu, kdy budeme mít jediné ministerstvo zahraničí pro celou EU, tak se 27 vydělí náklady na fungování naší diplomacie. Ale to je politická volba. Dobré, Salvador. Děkuji, pane předsedo. Vy jste vyjádřil teorii velmi přitažlivou, že by se místo 27 ministrů zahraničí tady objevil pouze jeden. Ale cesta od teorie k praxi je asi velmi dlouhá. Já bych chtěl eh, připomenout, že největší lesk eh, určité instituce, eh, věhlas určité instituce je nepřímo uměrný k lesku budovy, kterou eh, instituce zaujímá. To je zákon Parkinsonův a já doufám, že to nebude platit tady v případě ESVČ. E Ale z úplně odlišné optiky, z úplně odlišného úhlu pohledu než pan Hartong Eh, tak eh, já mám určité pochybnosti, velmi racionální, a to jak z hlediska rozpočtové neutrality, což já tady také jen marně hledám. Musíme totiž skutečně spočítat, jaký je rozpočtový dopad eh, nemovitostí v této oblasti. A pak je tady další věc, která mě trápí a sice vůbec otázka politiky v oblasti nemovitostí všech institucí. Jestliže, jak řekla paní Holmajerová, máme tady Bredel 1 a Bredel 2, tak si myslím, že rozpočtový výbor skutečně potřebuje velmi jasné vysvětlení a zdůvodnění, které třeba je, racionální, proč nejde použít Bradel 1 a Bradel 2 pro e SVČ. Toto vysvětlení potřebujeme. Bude-li přesvědčivé, pak můžeme přijmout první variantu, kterou prezentovala eh, Monika. Ale, jak jsem řekl, potřebujeme velmi přesvědčivé zdůvodnění, proč to nemůže být Bradel Děkuji, Salvadore. Pan Portáš? Bo, no, eh, primeira observação é que eu estou completamente soterrado com os... No první postřeh je, že já žasnu nad eh, touto myšlenkou počtu čtverečních metrů na osobu. To srovnání mezi jednotlivými institucemi a srovnání, kolik tu máme čtverečních metrů na osobu. Můžete to vysvětlit, protože mě to opravdu mate. Druhý bod. ESVČ si přeje bezpečnou a prestižní budovu. Ale také chtějí nejdražší možnou budovu. Zdá se, že je tu určitá vazba. Jak bychom mohli vyřešit oba aspekty tohoto problému? Řešení se nabízí takové, které z rozpočtového hlediska je opravdu velmi komplexní. A za třetí, já také nerozumím přístupu eh, té pojišťovny AXA, která eh, v podstatě má vynaložit asi 300 milionů eh, na, na nějaký nájem, to jsou peníze vyhozené z okna, my nemáme možnost to koupit. To přece není správné takhle vyjednávat. Tedy hleda, že opravdu chceme úplně ustoupit a vyřešit to tak, jak chcete, ale pronajímat něco 23 let a nemít jakoukoliv naději na to, že to můžeme koupit? Pro, pro boha, jak jste to vyjednali, takovou dohodu? A závěrem, já si myslím, že tato myšlenka jediné diplomatické služby pro všechny státy je velmi, velmi lákavá. Ale to není bohužel to, jak to momentálně vypadá. Takže já preferuji druhou variantu a nikoli v tu první preferuji druhou alternativu z těch dvou, které tu byly předloženy. Merci. Eh, děkuji a nyní pan Bokloš. Thank you very much. Díky. Jenom velmi stručně. Já také podporuji druhou variantu v době rozpočtových, eh, rozpočtové disciplíny není přijatelné, aby jakákoliv služba Evropské unie říkala, že z důvodu prestiže a viditelnosti chtějí vynaložit o tolik víc. Musíme respektovat rozpočtovou neutralitu nebo se jí alespoň maximálně přiblížit. Pokud tyto budovy v té druhé variantě stačí pro jiné služby, měly by stačit i ESVČ. Děkuji. Merci. Děkuji, vážený kolego, paní Vertman. Dankeschön. Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit ve prospěch druhé možnosti, a to z jednoduchého důvodu. Paní Holmajer zde mm, prokázala, jak mm, podrobně je možné prošetřit možnosti takové budovy. A myslím si, že není možné, aby se přijala budova do kapital čistě z prestižních důvodů. My všichni jsme pouze lidmi a doufejme, že všichni pracujeme co nejlépe a můžeme pracovat i v budově, která je méně prestižní. Myslím si, to, jestli eh, je budova prestižní nebo méně prestižní, neovlivní naši eh, práci, kvalitu naší práce a to je to, o co jde občanům. Když se podíváme na budovu Bredel, tak je nutné prošetřit kvalitu této budovy. Eh, paní Holmajer o tom hovořila. Eh, já si myslím, eh, že bychom měli skutečně přemýšlet také nad tím, zda je vhodné zde mít takovouto smlouvu o pronájmu na 23 let bez možnosti předkupního práva. Já si myslím, že bychom se měli blíže podívat na budovu Bredel. Děkuji. Děkuji, Helga. Thank you, Chair. Also Takže já jsem velice vděčná paní Holmajerové, že hovořila tak otevřeně o tomto problému z hlediska přiměřené budovy a opravdu to není jednoduché. Politicky musíme mít většinově zájem na dobrém fungování ESVČ. Eh, o tom jsme diskutovali a bojovali za to dlouho, takže by to nemělo stroskotat. Druhá připomínka, paní Holmajerová, eh, byla bych ráda, aby se udělalo vše aby tato nová služba mohla fungovat, aby tady nevznikly dodatečné náklady. Ale přesto jsme zjistili, že tomu je jinak z hlediska rozpočtu. Jde o to, eh, zda by nebylo možné využít také existující budovy a posoudit tyto možnosti z hlediska rozpočtové neutrality. To je problém srovnatelný s kvadraturou kruhu. Eh, já eh, chápu, že by zde neměly vzniknout další náklady, ale je nutné ošetřit problematiku bezpečnosti a příslušných nákladů. A teď bych hovořila o politických argumentech. Právě na pozadí diskuze ohledně rozpočtu na rok 2011 je překvapivé, že nyní jsme svědky eh, chování komise a rady, které vůbec neskoumají další možné alternativy a možnosti. Eh, tyto instituce na sebe nepoužívají stejná kritéria, jaká používají na jiné. To je skutečná Eh, urážka a je to porušení systému a vadí mi to z hlediska principu. Není možné, aby říkali, nebudeme zkoumat nějaké další možnosti, vůbec o tom nebudeme eh, jednat. Eh, já si myslím, že toto jednoduše nemůžeme akceptovat, pokud v jiných případech se tento princip uplatňuje. Proto budova Bredel podle mého názoru je přiměřená, musí se to proskoumat, musí se zjistit a porovnat, jaké náklady tady jsou. Argument prestiže také neakceptuji v současné eh, době eh, v souvislosti eh, s tím, co zde bylo oprávněně k této věci řečeno. Takže z hlediska politické situace, v jaké se nyní nacházíme, je nutné toto prověřit. Včetně bezpečnostních nákladů. I tady to musí být jasnější, jak to vypadá v těch dvou případech. Jinak nejsem schopna přijmout odpovídající přiměřené politické rozhodnutí. Helga. Děkuji, Helgo. Inge. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já mohu pouze říci, že jsem nerada, když mě někdo obelhává. Tady máme eh, dokument, máme tady dopis 1, kde se hovoří o nákladech přesunu zaměstnanců. A tam je řečeno, že náklady eh, budou 35 milionů, na té straně, na straně 2 je zase 20 milionů. Hovoří se o tom, že je to nezbytná částka pro roční pronájem a fitting out a tak dále. Takže 25 milionů euro. To byla částka, o kterou původně šlo a na základě této částky jsme se rozhodovali, jsem se já rozhodovala a proto není možné, aby tyto věci byly nyní eh, odvrženy a situace se takto měnila. Pak jsou tady náklady na přestavbu. Bylo mi řečeno, že to bude představovat 24 milionů euro do, jako dodatečná částka. E, ta přestavba bude trvat dva roky. Toto by mělo být přesně stanoveno. Ta budova AXI není vůbec způsobila Eh, to je veřejná budova, tam je fitness a další takovéto mm, obchodní činnosti. To vše musí zmizet a to jsou další náklady. Jak to bude vypadat s veřejným využíváním této budovy, eh, tak aby ta budova byla způsobila kompatibilní s účely ESVČ i z hlediska bezpečnostních opatření. Za dva roky se nám řekne, že není budova způsobila, bude se hledat něco jiného. A pak je to malé. ESVČ eh, e zaměstnává 3170 osob, eh, ta, ten prostor je nedostatečný Eh, z veřejného hlediska je nespůsobilá tato hlediska, jsou tam různé aktivity a pak eh, navíc ten prostor je nedostatečný. Proto by nebylo dobré mě obelhávat, v každém případě já říkám ne. Oui, merci Inge. Ano, říká pan předseda. Děkuji, Inge. Inge je osoba ze středomořské oblasti, je to jižanka, tak jako já někdy používá trochu přehnané výrazy. Je to tak, tak to je s těmi lidmi z jihu. Nám nesmí nikdo nic nalhávat. A dochází někdy k různému vyhodnocení situace, ale jsem si jist, že e, útvary pana Osolivana pracují dobře. V každém případě my potřebujeme příslušné informace před rozhodnutím. Pan Blodovič, poslední řečník. Děkuji, panu, paní, paní Děkuji vám, pane předsedo. Mám tři krátké dotazy, záležitosti. Za prvé chci poděkovat paní Holmajer za to, že představila tento návrh velmi konkrétním způsobem. Druhá připomínka. Potřeby ESVČ SVČ měla celou řadu úkolů, ale očekávali jsme také určitý finanční výsledek založený na tom, že jakmile, jakmile vytvoříme naši společnou službu, tak ministerstva zahraničí z toho budou mít úspory. to se říkalo v průběhu rozpočtové debaty ve vztahu k polské diplomatické službě a má původní otázka, jestli z toho může něco ušetřit polské ministerstvo zahraničí díky společné službě? Tak reakce některých dalších byli, jako bych se zbláznil, jiní zase nevěděli, co odpovědět. Ale v polském rozpočtu teď žádná úspora není. Možná je polské ministerstvo obzvlášť neschopné úspor. Tak jsem se zeptal kolegů z dalších ministerstev, z dalších zemí, zda jejich diplomatické sbory zaznamenaly nějaké úspory ale ani v tomto případě jsem se nesetkal s úspěchem. A pak je otázka týkající se doby pronájmu. Jestliže už jsme splodili novou instituci, tak by měl být nějaký čas na zhodnocení jejího fungování. Jestliže 23 leta doba pronájmu je obdobím, za které budeme schopni posoudit účinnost Evropské eh, služby pro vnější činnost. To je otázka. Vlastně financujeme 23 leté období pokojné práce pro tuto službu a v průběhu tohoto období se má hodnotit, zda tato služba je schopna splnit úkoly, pro které vznikla. A bude možno pak rozhodnout, jestli byla uh, založena oprávněně. Děkuji, drazí kolegové. Já myslím, že bych mohl schrnout ty hlavní myšlenky Pan Osolivan jistě vzal na vědomí tyto připomínky, také eh, zpravodajka bude moci zareagovat. Já osobně bych uvedl následující. My jsme tady proto, abychom porovnali náklady a účinnost, efektivitu. Co se týče efektivity, hlavním cílem je soustředit ESVČ je samozřejmě institucí, která použije zaměstnance z různých útvarů, z různých zemí a nyní jsou rozptýleni ve 12 budovách. Pokud se nám nepodaří je soustředit do stejné budovy, nebudeme mít ESVČ, budeme mít určité kanceláře, iniciativy, podútvary a jednotlivce. Takže to je zásadní pro efektivitu. Za druhé rychlost. Baronka Eštonová eh, byla jmenována do této funkce před 13 měsíci. Trval nám celý rok, eh, než jsme vypracovali statut ESVČ, statut zaměstnanců a než jsme rozhodli o eh, prostředcích na fungování. Ještě máme několik měsíců na to, abychom našli řešení pro otázky nemovitosti, abychom zahájili soustředování zaměstnanců a přestěhování pracovníků. Není možné souhlasit s tím, že na to potřebujeme několik let, takže je tady problém rychlosti. Za třetí je tady cíl blízkosti. Není možné instalovat ESVČ eh, do, ve Štrasburku. Eh, já to lituji, protože pocházím z této země, ale pokud chceme zajistit efektivitu, <sighs> pan Bokra se zlomyslně usmívá. Pokud chceme, aby ta služba byla efektivní, tak nejenom musí být v Bruselu a ne v Lucemburku, ale je také nutné, aby byla v evropské čtvrti a ne v nějaké vzdálené čtvrti, takže blízkost. To souvisí s efektivitou služby. Pak je tady otázka nákladů. Zdá se mi, že hlavní otázkou nákladovosti je jednak plocha. Naše zpravodajka získala různé informace k této záležitosti. A hlavní otázkou v tomto smyslu je, zda jsme schopni najít řešení, které by umožnilo soustředit všechny, téměř všechny pracovníky do jedné budovy. Pokud se to nepodaří, anebo pokud tomu bude první rok a pak v následujících letech bude nutné pronajímat další prostory jinde, pak ta výhoda bude menší. Pak je zde problém eh, právního uspořádání. Pochopili jsme, že není možný odkup této budovy. Majitel to nechce. Takže jsme využili užívacího práva. Proč užívací právo místo pronájmu? I k tomu potřebujeme přesnější informace. Pak je zde ta varianta budovy Bredel. Pan O'Sullivan mi včera k tomu něco řekl v telefonu jistě to tady upřesní. Zatím tato varianta nebyla skutečně analyzována jeho útvary, takže je nutné o tom hovořit. Musíme si být jisti, že konečné řešení bude nejlepší z hlediska nákladů a efektivity. Ještě mám osobní připomínku k prestiži a neutralitě. Co se týče prestiže, nebudeme <laughs> navrhovat paní baronce Mramorový palác. Ale ani ne iglu nebo indiánský stan. Jde o to, že budeme například mm, vítat prezidenta Číny nebo amerického ministra. Musí to být důstojné místo, to neznamená luxusní. Bílý dům ve Washingtonu není gigantickým luxusním eh, mramorovým eh, palácem. Je to důstojný palác, je to pěkné, důstojné a člověk je poctěn, když je tam přijímán. Musíme mít budovu, která bude krásná, důstojná, nenákladná, tak, aby každý návštěvník se cítil poctěn, pokud bude přijímán v této budově. A nemusí to být eh, nepřirozeně nebo nenormálně luxusní. Nesmíme být posedlí myšlenkou, že musíme mít něco skutečně vyloženě nízkoprofilové, ani vysokoprofilové. Musíme mít ten správný střed. A to je částečně i problém architektury. Když používáte již existující budovu, tak eh, musíte zohlednit její omezení. A teď eh, rozpočtová neutralita. Pan Blodovič se k tomu již vyjádřil a ostatní také. Vytvoření ESVČ nejen nepovede na úrovni EU k navýšení nákladů, ale naopak umožní úspory. Ale ty úspory nevzniknou v Bruselu, ale vzniknou eh, v celé Evropské unii. A já také, drahý kolego, jsem položil tuto otázku v Paříži. Naivně. My jsme naivní, že? Řekl jsem, jsem rád, že vytvoření ESVČ umožní realizovat úspory ve Francii máme velký deficit v oblasti zahraničních věcí. A tehdy se mi dostalo stejné reakce jako u vás. Podívali se na mě, jako kdybych eh, žil na druhém konci světa a vůbec eh, neměl smysl pro realitu. Ještě to bylo horší dokonce, bylo to minulé léto. Ministr, ministr zahraničních věcí po mé návštěvě učinil velké prohlášení, kde řekl, že zaručuje zaměstnancům ministerstva zahraničí, že zůstanou na svých místech a že dokonce budou vyšší e, prostředky pro jejich aktivity příští rok. Takže to skutečně byl pravý opak e, z hlediska rozpočtových záměrů. Pak se vyměnil minister zahraničních věcí, nebylo to z tohoto důvodu. Půjdu se podívat za jeho následovníkem a zjistím, jak to vypadá. Máme tady určitý choulostivý problém. Musíme dávat pozor na to, abychom nevypadali, že vyvíjíme tlak na členské státy. To není v naší kompetenci v rámci Evropského parlamentu. Ale navrhuji, abychom navrhli, že účetní dvůr eh, ve chvíli, kdy odsouhlasíme převod, který navrhne Helga, že by eh, účetní dvůr se přesňoval do Lucemburku eh, a že by zrealizoval eh, studii společně s účetními dvory národních států ohledně rozpočtového dopadu vytvoření ESVČ na úrovni celé EU, abychom si ověřili, zda skutečně to bylo rozpočtově neutrální a zda ještě vznikly úspory. Pokud 27 zemí si ponechá stejné prostředky a pokud k tomu připojíme ještě 28. diplomatickou službu, pak bude mít náš kolega naprosto pravdu. Pokud zjistíme, že výsledkem bude tato situace, pak má pan Hartung naprosto pravdu. Ten systém bude ještě nákladnější a ještě méně účinný z hlediska diplomacie. Pokud paní Clintonová, když se jí řekne, budete mít jednoho jediného partnera v EU a ona místo toho bude mít 28 partnerů, tak nejenom, jak si prohrajeme z hlediska rozpočtu, ale i z hlediska diplomacie a politiky. Já si myslím, že toto by měl prošetřit účetní dvůr především ve spolupráci eh, s vnitrostátními účetními dvory Eh, je to instituce, která není politická a měl by to učinit spíše účetní dvůr než Evropský parlament. No. Ať už je nakonec konečné řešení jakékoliv z hlediska budov. Myslím, že to v každém případě musíme ověřit. Pan Hartong chtěl reagovat a pak také pan O'Sullivan dostane slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji, to vás asi nepřekvapí, pane předsedo, že z politického hlediska se na to díváme úplně jinak. E, myslím, že pokud jde o e, tuto věc, bude tady určitě zvýšené je výdaje, určitě to nebudou úspory. A chci říci, že jistě Eh, Francouz bude chtít vždycky mít francouzského eh, partnera jako diplomata. Totež eh, nizozemec bude chtít přijít na velvyslanectví, bude chtít narazit na nizozemce. Já tedy opravdu nevidím žádnou přidanou hodnotu oproti národním velvyslanectvím. Ne, to všem v polovině zemí, které jsou členy OSN, vaše země nemá velvyslanectví. A to znamená, že občan vaší země, který eh, bude mít nějaké problémy v jiné zemi, tam, kde není eh, ambasáda vaší zemi, tak ten bude určitě rád, že se bude moci obrátit na velvyslance z jiné evropské země. To ani nespočívá eh, v, Lis- v Lisabonské smlouvě, to už bylo v Maastrichtské smlouvě, tak to funguje už 20 let. A když to funguje dobře, tak to umožní uh, Uh, úspory. Ale když to funguje špatně, tak máte zcela pravdu. Máme tady politické dohody, ale je tady bod, ve kterém opravdu všichni souhlasíme. Naší povinností je vytvořit systém, kde ověříme, že z hlediska nákladů a výnosů je to to nejméně špatné řešení. A dávám slovo panu O'Sullivanovi, tak eh, dostává slovo obhájce. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste hovořil o mém rekreačním prázdninovém domu, domě, ale já bohužel nevlastním žádný takový dům. Kdybych však takový vlastnil, tak ať jakkoliv eh, miluji Brusel, tak bych mohl pomyslet na atraktivnější eh, lokality, než je, eh, než je Point Schumann. Ale já chci každopádně poděkovat za skvělou práci paní zpravodajce. Jak víte, tak opravdu na nás vyvinula určitý tlak, byla, zazněla kritická slova a v některých případech eh, opravdu oprávněně. A opravdu eh, ta práce je úctyhodná, já myslím, že ona má plné právo na to, aby nás podrobila takovému to eh, skutečně křížovému výslechu, pokud jde o tento návrh. Dilema pro SVČ, pane předsedo, kolegové, pro nás, pro všechny i pro paní Ašten je jasné. My nejsme, eh, nelpíme na nějaké konkrétní budově. Lidia Ašnová řekla, musíme najít takovou budovu, která tu službu sjednotí, která, eh, protože zatím jsme v sedmi nebo osmi budovách v Bruselu. A navíc jsou tam lidé z různých administrativních kultur. A já jsem sám překvapený, když jsem byl 31 let komise a teď, když eh, spolupracuje s lidmi se sekretariátu. Nedovedete si představit ten rozdíl v té eh, kultuře. Lidé často ani eh, shledávají obtížné vůbec pochopit, že patří k jedné instituci. Natož, eh, když k tomu ještě dáme různé diplomaty z různých zemí. Je těžké vytvořit jednotnou identitu a jednotný uh, takový smysl. A já tomu často nepřipisuji důvod, hudově, ale v tomto případě je naprosto eh, nutné, abychom byli v jedné budově. Čili budova, která pojme zhruba 1500 osob. Já vím, že někdy tato čísla jsou nepřesná. Roy Jenkins se jednou zeptal, kolik eh, lidí pracuje v komisi. On řekl, no zhruba polovina já to přijímám, že přesný počet těch osob, přesný počet čtverečních metrů, to není úplně přesná, exaktní věda. Jsou různé způsoby měření toho prostoru v různých institucích a budou existovat určité výjimky, protože do Kortenberku se hodně investovalo, tam mají být vojenské mise, čili tam se hodně investovalo do zabezpečení a musí to být akreditováno na tem i 27 členskými státy. A ta intenzita, tedy ten, ta hustota lidí na metr čtvereční je nízká. My nebudeme ty lidi tam teď vystěhovávat, protože by byla chyba znovu muset někde jinde vytvářet tyto okolnosti. Čili já chápu tu frustraci vyplývající z toho, že ten obrázek někdy nebyl až tak přesný, jak jsme chtěli. Ale já myslím, že teď jsme vyjasnili hodně z těch otázek, když stále ne dokonale. Čili, jak říkám, potřebujeme budovu, která, do které se vejde 1500 lidí, která by měla být relativně blízko dalším institucím. Vy jste doporučili Strasburg, já to beru na vědomí ale možná, ale ani Rida de by možná nebyla ideální pro takovou novou diplomatickou službu, která by měla být co nejblíž radě, parlamentu i komisi. Dále potřebujeme budovu, která bude dostupná v rozumném čase. Co to znamená v rozumném čase, moje manželka? je eh, architektka, takže eh, víte, že vezmete to, co vám říkají, ten čas a pak eh, to musíte nějakým způsobem ještě zaokrouhlit. Ale každopádně je potřeba, abychom ty lidi dali dohromady, aby mohli skutečně cítit tu přináležitost k jedné službě. Není těch řešení za stolik. Ještě přede mnou se prý uvažovalo třeba o budově Lex, což je nová budova, relativně nová budova rady. My jsme také pomýšleli na budovu Šarlmaň a stávající budovu, v které je DG Relax. Ve všech těchto případech jsme narazili na jeden problém, že v těchto eh, budovách již nějací lidé jsou. Pokud tam chcete jít, musíte je vystěhovat do jiné budovy. Čili eh, oni řeknou, budeme muset pronajmout budovu. To bude asi ta budova Capital všechny tam přemístíme, jednu budovu uvolníme, ta se bude muset renovovat, aby byla připravena na novou službu a ta se tam pak nastěhuje. Ve všech těchto případech, když budeme mít novou budovu, pravděpodobně Capital Building, protože blízko nic jiného není, tak se na tom bude muset zapracovat, to bude trvat asi rok pak budete renovovat tu vyprázdněnou budovu, tu uvolněnou budovu, to bude další rok. A přitom pořád budeme muset pronajmout budovu Capital. Já hovořím pouze za SVČ, my pouze chceme nějakou budovu. Byli bychom nadšení, kdyby nám někdo dal Lex nebo Šálmaň nebo Bredel. Bredel tedy upřímně řečeno. To jsem neslyšel, že by byla varianta. Paní zpravodajka to nadnesla minulý týden, já jsem to zkontroloval s kolegy z komise. Ano, i tam už někdo je, DG pro rozpočet. A z mé zkušenosti ehm, s těmi si není radno zahrávat, ti by se museli vystěhovat. My jsme tudíž toto nezvažovali. Komise nám musí říct, jak by a kam by ty lidi vystěhovali. A kdyby nám tu budovu mohli zpřístupnit. A ještě další eh, upřímné slovo. Byl tam odkaz na to, jak ta budova vypadá. No, to není rozhodující. Jestliže by Bredel jinak byla po všech stránkách realistická varianta v, v rozumném čase, já bych to zvážil, jakoukoliv variantu. Protože baronka Aštnová to řekla jasně, ona nelpí na nějakém jednom určitém výsledku, ale pouze, jak tu bylo popsáno, chce tu službu nastartovat do konce svého mandátu, aby řekla, podívejte, vytvořili jsme novou službu, služba funguje. Čím komplikovanější bude projekt budovy, tím déle to bude trvat, tím více bude, budeme mít spoždění. K otázce rozpočtové neutrality. Dovolte mi to říci jasně. Nová služba nic daňového poplatníka navíc nestojí. Všechno to, co používáme, už existuje. Síť delegací ve třetích zemích už existuje, ale místo delegací komise to bude nyní delegace EU. Zaměstnanci, kteří budou tvořit SVČ, už jsou lidé, kteří pracují, kteří, kteří eh, mají své kanceláře, ať už v DG Relax nebo v DG eh, pro rozvoj nebo jinde a pak e, navíc tedy diplomaté z členských států, ale obecně řečeno se žádná, v žádné velké břemeno pro daňového poplatníka nevytváří a časem z toho mohou opravdu vzniknout určité úspory. A my se snažíme prokázat, že to má desetiprocentní e, přidanou hodnotu. Ovšem, pokud jde o neutralitu v otázce budov, tak ta, tato budova, která se nabízí, je levnější než některé budovy, které instituce pronajímají trošku dražší než některé jiné. Čili je to tak zhruba v tom eh, prů, jakémsi průměru toho, té tržní ceny. Když najdeme nějakou jinou budovu, tak tuhle budovu bude muset zabrat komise nebo rada, aby eh, tam eh, se přestěhovali ti lidé z uvolněné budovy. Čili neexistuje žádné jednoduché řešení pro nalezení nové budovy. E, teď e, k otázce velikosti a prostoru. Bude to zřejmě e, plošně, z plošného hlediska neutrální, ale to záleží na tom, co dělají další, co udělají další instituce s těmi svými uvolněnými prostory. Komise například argumentuje, že se vzdá pronájmu jiných budov, a takže za dva roky to bude relativně neutrální. Rada také říká, že má nové funkce, nové požadavky, že bude potřebovat prostor. Ale já nemohu hovořit za jiné instituce, když hovořím za ESVČ, ale v zásadě by celá tato operace neměla výrazně zvýšit prostory, které zabírá, zabírají evropské instituce v Bruselu. Nyní záležitost problém bezpečnosti. Já jsem o tom již hovořil s mnoha lidmi mnohokrát. Žádná budova není v tomto směru dokonalá, pokud se nachází v eh, urbáním, v městském prostředí. Vždycky představuje určité riziko. A eh, ano, přítomnost těch eh, komerčních obchodů a dalších, čokoláda, fitness, kadeřník a tak dále, to představuje určitou výzvu z bezpečnostního hlediska a budeme muset přijmout určitá určitá zmírňovací opatření. Není to nepřekonatelné, není to úplně neobvyklé a dá se to zvládnout, ale zatím se nepodařilo ještě vyřešit otázku nákladů na bezpečnost, protože to záleží na eh, úrovni bezpečnosti, která bude vycházet z hodnocení hrozby, z hodnocení rizik a tato, tento proces probíhá. To, co v rozpočtu je a já tady respektuji vaše právo být nespokojeně, ale rozhodně jsme tam nedali žádné nepřesnosti záměrně. Pokud jde eh, tedy o bezpečnost, tak údajně to mezi 6 tisíci pro, jako pro normální eh, DG komise až po velmi přísně zabezpečené, kdyby to mohlo být až 8,5 milionů. My jsme tam dali 3 miliony. To může či nemusí stačit, souhlasím, na základě vyhodnocení eh, bezpečnostních rizik, které probíhá a na základě těch potřebných eh, opatření, která mají vykompenzovat určitá rizika. Rozhodně vás chci ujistit, že chci transparentně spolupracovat ohledně vývoje této záležitosti. Jsou tam jistě určité neveřejné aspekty, ale jinak chci být absolutně transparentní. Stejně tak, pokud jde o vybavení té budovy, na to eh, je rozpočet, který by vycházel v podstatě od toho vybavení jak, jakési standardní eh, budovy komise, ale to úplně nezapadá do potřeb SVČ. Mohou tu být některé náklady navíc, ale opět zcela transparentně vás budu informovat o tom, jak se to vyvíjí. Ale jistě chápete, že eh, určité náklady vyplývají i ze studií, které, že nemůžeme to dělat abstraktně ve vztahu k budovám, které možná mít nebudeme. Takže tady jsme v takové uh, není situaci, kdy je to trošku taková hlava 2, kdy nemůžeme, 22, kdy nemůžeme dělat jedno bez druhého, nemůžeme provádět další kroky, aniž eh, víme, aniž máme určitou jistotu ohledně té budovy. Čili já bych vycházel z té budovy a jakmile se to rozhodne, tak pak můžeme postupovat dál s tím, že bude zabezpečen naprostý eh, a parlamentní dohled nad tím, co se bude dít. Já chci znovu poděkovat paní zpravodajce a všem jejím spolupracovníkům za skvělou práci. Jsem si vědom eh, toho, že je to neobvyklá situace, kdy vytváříme novou instituci, nemáme plně pod kontrolou politiku dalších institucí ve vztahu k budovám a prostorům. Pouze bychom byli rádi, kdyby to nakonec odpovídalo těmto několika požadavkům, které jsem zmínil. A eh, a, abychom, pokud se eh, neukáže, ukáže, že není žádná varianta vhodná, tak se můžeme zabývat jinými variantami, ale my myslím, že ty budou mít stejný problém. To znamená pronajmout další uh, prostor, vystěhovat to tamtud lidi a pak mít náklady na to, co s nimi a na, eh, na rekonstrukci toho uvolněného prostoru. Takže tam by to byl, řekněme, až Eh, konec příštího roku nebo 2013 a to, je, to jsou tedy limity, mantinely, v kterých se pohybujeme. Uvědomuji si, že z hlediska paní zpravodajky to možná není maximálně uspokojivé, ale každopádně jednáme v dobré vůli, chceme respektovat eh, rozpočtovou neutralitu, zodpovědnost z účetního hlediska a zároveň tedy zodpovědnost vůči tomu, abychom schromáždili celý tým, všechny zaměstnance do jedné budovy a toto zatím vypadá jako jediná varianta, kterou bychom mohli eh, tuto kvadraturu kruhu vyřešit. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Pan Hartong žádá o slovo. Děkuji. Eh, kdy pan kolega Eh, bude-li takto pokračovat, jistě brzo bude mít svůj prázdninový rekreační dům. Ale v každém případě hm, já vůbec nesouhlasím. Budeme muset eh, hlasovat o eh, náboru dalších a dalších pracovníků, to bude představovat další a další náklady to, co tady říká zpravodajka, to také jasně říká, že tady porostou náklady, jednak tady bude nárůst eh, metrů čtverečních eh, kanceláří. A já opravdu vůbec nesouhlasím s tímto, mě to vůbec neuspokojuje. Moniko? Mikrofon. Eh, nejdříve bych chtěla učinit některá, nebo předložit některá vysvětlení. Rozpočtově neutrální. Tady se si musíme ujasnit, že to nebude rozpočtově neutrálně. Rozpočtově neutrálně mm, souvisí s tím, že komise si nechá svoje prostory a proto eh, se to vysvětlovalo jako rozpočtově neutrální. Ale já chápu rozpočtově neutrální záležitost jinak. Takže je to otázka interpretace. Podle mého názoru tady dojde k navýšení nákladů v určitém rozsahu. Ale pokud mám být upřímná, pokud vzniká nová služba, tak souhlasím s paní Trupl, že s tím musíme počítat. Já jsem se dívala, že vůbec tady byla snaha o rozpočtovou neutralitu. Mně by bylo milejší, kdyby tady bylo řečeno, že se pokusíme jaksi ponechat náklady té rozumné, racionální míře. To je, myslím, prohlášení, které by bylo vhodnější. Za druhé, je naprosto v pořádku, že SVČ nějaké vhodné době musí mít budovu. Mě udivuje, že to trvalo 13 měsíců, eh, než jsme se vůbec o něčem dohodli. SVČ bude muset přemýšlet nad tím, kolik lidí bude v této budově velkokapacitní kanceláře, vedle toho zase mít ještě přijímací e, prostory, kde se budou přijímat e, prezidenti, prezident Číny a nebo ministři. To není slučitelné. To znamená, eh, musí tady být eh, přiměřená plocha pro zaměstnance a samozřejmě tady musí být také přiměřená plocha pro přijímání diplomatů. To se musí eh, dobře doladit. Myslím si, že tady budou minimální náklady na obě činnosti prostě ESVČ sebou nese určité požadavky, které se vymykají normální kancelářské budově a je nutné tady zajistit určitou kvalitu, určitý statut této budovy a to je nutné začlenit do této koncepce. Jediná věc, která mi dělá starosti a překvapuje mě, že se nikdo tím nezabýval, Víte, že u budovy Lex byly také problémy z hlediska mm, ta Lex budova odpadá, Eh, ostatní budovy také nepřipadají v úvahy. Proč jsme dospěli k možnosti budovy Bredel? To souvisí s tím, že vlastně tady už byl ten hlavní štáb předsedy komise. Proto z hlediska jaksi koncepce těch vnitřních prostor to bylo akceptovatelné. Já jako zpravodajka to nemohu posoudit. A dosavadní argumenty které podle mého názoru jsou vhodné, eh, souvisely s tím, že by to eh, vyvolalo velké spoždění. Je tady jedna věc, kterou nemohu akceptovat. Celá eh, budova kapitl musí být vlastně pronajata. Je jasné, že nyní už máme k dispozici volné plochy v jiných budovách. Takže by to znamenalo, že bychom nemuseli pronajmout celý prostor této budovy eh, Capital. Eh, v podstatě eh, bychom mohli tedy změnit jaksi účelovost a funkčnost některých prostorů, které by nám byly dány k dispozici. Já tady mám jeden problém, na který se mi nedostalo vůbec žádné reakce. My jsme eh, zde a žádný kolega na to vlastně nechce eh, reagovat. Díky kolegovi Gajerovi, že ten na to zareagoval. V podstatě my bychom eh, měli se snažit zaměřit také na časový faktor. Pro mě tady vzniká následující otázka. Obce jedna nebo obce dvě. Já bych dneska nechtěla se jak si jednoznačně vyjádřit nebo vynutit si rozhodnutí ve prospěch kapitol budovy anebo Bredla. To není možné. Musíme zde porovnat tyto alternativy z hlediska čísel a údají. Už když jsem dostala toto zadání, tak jsem se vyděsila možnosti, že ty náklady budou obrovské. Eh, nevím, jestli za čtyři nebo pět týdnů pokročím dále. Analýzy budou relativně obtížné. Musí se vypracovat analýza k Bredelu, tam je 50 tisíc čtverečních metrů, jak Bredel 1, eh, tak Bredel 2. Musí tam být dva východy pro VIPy a tak dále, technické uspůsobení, protože to technické zařízení je zastaralé, neodpovídá současným normám a to se musí příslušným způsobem změnit. Ale i budova Capital se musí přizpůsobit, takže tady ty náklady také nejsou úplně jednoznačné. Pan generální ředitel o tom právě hovořil. Řekl, že doufá, že mm, se to vejde do rozpočtu. E, mě ovšem zajímají konkrétní náklady na změny e, konečném efektu, jaká čísla tady budou v porovnání s tím, co vydáváme měsíčně, jaké dodatečné náklady nás zatíží v důsledku eh, situace SVČ a specifických požadavků, jako je tiskový prostor pro tisk, eh, přijímání návštěv, eh, překladatelské služby a tak dále. To nejsou věci, které vznikají nějakým způsobem samoučelně, jsou to funkční služby. Tady nejde o to, že vysoká představitelka si přeje mít dispozici nějakou budovu, ty tady, mu, ta tady musí být a e, tyto funkce nesmí být spochubňovány. Jde o to, jakým směrem e, bychom se měli dát a měli bychom eh, se zamýšlet na tom, jaké další úkoly také bude mít SVČ v budoucnosti. Děkuji, paní zpravodajko. Takže reaguji na vaši žádost a, a pan Gajer ze skupiny a, eh, SED má slovo. Já so freundlichen, charmanten Einladung aus Bayern, sich zu nemohu odolat samozřejmě této šarmantní pozvance, abych se přihlásil o slovo. Ale musím hned říci, že musíte moje vyjádření brát tak trošku v uvozovkách, protože náš kolega, který je příslušný pro eh, nemovitostní politiku, je kolega Maňka, ten tu není. Takže my dva jsme o tom diskutovali neformálně a Možná, že se nám eh, podařilo trošku vyděsit <laughs> místo předsedou parlamentu na základě některých nemovitostních analýz, které byly předloženy. A já bych chtěl upozornit ještě na některé sporné údaje. Já jsem eh, kdysi fungoval jako poradce eh, z hlediska nemovitostních fondů, a když si uvědomíme, že se hledá nějaká konkrétně účelově specifikovaná budova, a že je zde konkrétní ekonomická situace, to znamená snaha udržet co možná na uzdě náklady na tuto budovu, pak podle mých informací Bredel je kandidátem číslo jedna argumenty ohledně bezpečnosti, ohledně disponibility prostorů a argumenty ohledně účelovosti eh, této budovy z hlediska SVČ. Tyto argumenty z hlediska budovy Bredel mi připadají jako argumenty z hlediska možnosti těchto alternativ. Můžeme si položit otázku, jaké náklady tady budou z hlediska přestavby těchto budov nebo přizpůsobení. A z tohoto hlediska, pokud to porovnám, Bredel 1 je kandidát číslo 1. Ale tady musíme ještě zapracovat na eh, faktických informacích. Takže tato fakta si musíme opatřit předtím, než se dopracujeme ke konečnému eh, rozhodnutí, ale eh, příslušný je můj kolega eh, pan Maňka, možná, že bude mít jiný názor, proto říkám, že moje vystoupení musíte brát poněkud relativně. Děkuji. Tak já se pokusím o určitý návrh a pak dostane slovo zpravodajka. Já mám pocit, že v rozpočtovém výboru i u zpravodajky je potřeba většího upřesnění. Já bych chtěl, abychom dospěli Eh, relativně rychle eh, k určité pozici. Trošku času ještě potřebujeme, ale eh, relativně rychle nemůžeme čekat další tři měsíce. Jednak jsou tady náklady na fungování, dále je tady otázka ehm, účinnosti celého systému v nejbližších týdnech baronka Ashtonová a její ESVČ se budou muset zabývat velmi složitými a neočekávanými eh, problémy vzhledem k dané situaci. Čím dříve jim dáme eh, trvalé místo, ve kterém se všichni budou moci soustředit, tím to bude účinnější. Bylo by nepříjemné, kdyby kvůli tomu, že dochází ke spoždění eh, s výběrem jejich definitivního pracoviště, eh, budou pracovat obtížněji a dokonce i nákladněji a přitom ještě neúčinněji budou ztrácet čas při koordinačních jednáních a bude se stále spožďovat eh, okamžik, kdy začne vznikat společná kultura, což je velmi důležité. My v parlamentu víme, protože ve své době také jsme měli různá místa. Víme, jak důležité je společné pracoviště, aby se vytvořila společná kultura. Já bych měl tendenci říci, v této chvíli nemůžeme doporučit tu či onu variantu. Myslím, že potřebujeme ještě více informací o konkrétních otázkách, které položila zpravodajka. A dále Potřebujeme také eh, další informace o tom, jak by vypadala konkrétně varianta Bredel, jak pan Gajer, tak další a také, jak řekl pan O'Sullivan. Je to prostě škatulata, hejbejte se. Chceme-li eh, mít představu o tom, kolik by stálo zařízení Bredelu, musíme vzít v úvahu i náklady na přestěhování těch útvarů, které jsou dnes v Bredelu a které se budou muset přestěhovat jinam. To je evidentní. Stejně tak by to bylo v Lexu nebo v Šarlmani. I nebo v budově Eastman. Nebo v jakékoliv jiné budově, která již patří Evropské instituci. Myslím, že bychom za několik dní měli být schopni ne už mít úplně vyčerpávající eh, bilanci toho, co by znamenala varianta Bredel, ale měli bychom mít představu řádově o nákladech a také o časovém harmonogramu, co by to přesně znamenalo vzhledem k právním aspektům a tak dále. Abychom mohli co nejrychleji, ideálně již 7. února, to je za 10 dní, abychom mohli mít více informací, které by nám umožnily si mezi dvěma variantami. Paní zpravodajko, připadá vám rozumné, co navrhuji? Ano, připadá mi to rozumné. Já myslím, že nepotřebujeme nějakou nepřiměřeně rozsáhlou analýzu, ale potřebujeme analýzu ohledně prostoru, ohledně obsahu, která by byla racionální, protože z časového hlediska, pokud se to bude prodlužovat, bude to vážný problém pro SVČ. To samozřejmě vyžaduje, aby Evropská komise spolupracovala, zejména DG rozpočet, které se jistě s překvapením, ale možná i se spokojením nebo s rozhorčením se dozví, že naše zpravodajka navrhuje možná, že se budou stěhovat. Generální ředitel mě pouze požádal, aby rozpočtový výbor neseděl v té poslední možné díře, ale aby měl skutečně přiměřené prostory. No ani my nemáme zájem na tom, aby se komisař i generální ředitelství rozpočet vzdálilo příliš daleko, protože to by eh, byly, eh, byly kolaterální škody obzvláště nepříjemné pro nás. Navrhuji, pane řediteli, děkuji, že jste přišel, děkuji za vaše odpovědi. Jak vidíte, my uvažujeme ve stejném smyslu jako vy. Netvrdíme, že tady je jedna, jedno jediné řešení, netrváme, nelpíme na jedné konkrétní budově. Chceme, aby navržené řešení bylo co nejvýhodnější nebo alespoň co nejméně nevýhodné než jiné. Děkuji tedy generálnímu ředitelství eh, rozpočtu, které okamžitě odchází a již všechno propočítává. Takže doufáme, že budeme mít eh, co nejúplnější informace, abychom již 7. února o tom mohli diskutovat. V každém případě to zařadíme na program. Děkuji, pane řediteli. <clears throat> Máme ještě jeden bod, ke kterému nás bude informovat Monika. A to je budova v Helsinkách. Já vás nevyháním, ale uvolňuji vás. A děkuji vám za účast. Eh, Monika. Moniko, pokud je o Helsinky, co doporučujete? Tak to je naštěstí zcela jednoduchý a nekomplikovaný případ, který můžeme rozhodnout rychle je to situace informační kanceláře v Helsinkách, musíme opustit starou budovu, nemáme možnost tam dále zůstat a musíme nezbytně tedy jít do nové budovy. Výhoda staré budovy byla, že to bylo relativně laciné, protože to nebylo stavebně příliš eh, dobrém stavu, také to nebylo, eh, ovšem bylo to trochu na okraji, takže to nikdo nemohl najít. A takže v každém případě jedn, v jeden okamžik bychom museli se rozhodnout pro nějakou novou budovu. Ta nová budova je centrálně položená, není tak pěkná a odpovídá normám, které jsou obvyklé u informační kanceláře. Bude tam 35 osob, 24 z komise, dále z Evropského parlamentu, eh, 700 tisíc eh, jsou celkové náklady, eh, celkem 7,3 milionů. Pokud bychom tam měli zůstat déle než 3 roky, pak by se náklady ještě zvýhodnily, protože pak eh, bychom měli už zaplaceny náklady fitting on, takže by se to snížilo o 580 tisíc musí tam být přestavba, asi 1 milion, komise bude mít 60 nákladů. A kdo je majitelem eh, překvapení AXA? Je to opravdu náhoda. V každém případě bych se přimlouvala eh, za toto řešení a byla bych ráda, kdybyste tomu mohli jaksi požehnat. Děkuji. Takže vaše doporučení zní, abychom tady neměli eh, stanovisko. No, je tady někdo, někdo z AXI asi nás eh, sleduje a mm, okamžitě se zmocní té budovy, o kterou máme zájem. Spravodajka navrhuje nemít stanovisko. Kdo souhlasí se spravodajkou? Prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Jedno. Zdržení. Takže rozpočtový výbor se seznámil s tímto projektem a e, myslí, že může ho schválit bez dalšího zkoumání. Tím jsme vyčerpali, vážení kolegové, náš program a chci připomenout, že příští zasedání je 7. února. Pouze půl den v 15 hodin odpoledne a v 19.30 bude a jako obvykle e, jednání koordinátorů. Děkuji a končím zasedání. A la, la, la, la.